Państwa, rozpoczynamy kolejny punkt. Tak, e, dámy a pánové, jdeme na další bod na pořadu jednání. Opět zpráva Komise pro parlament a radu. Tentokrát k otázce označování místního zemědělství a přímého prodeje. A pak také zpráva komise o nepovinných údajích o jakosti produkt ostrovního zemědělství. Tyto dvě zprávy komise byly připraveny na základě žádosti parlamentu, e, která se týkala jakosti zemědělských produktů. E, ta první zpráva se týká místního zemědělství a přímého prodeje, ta druhá přímo specifikace kvalit a jde tedy o, tu, o to nepovinný údaj produkt ostrovního zemědělství. K té první zprávě e, komise se chystá konstatovat, zda by v této iniciativě chtěla používat nějaké volitelné jakostní údaje. A k té druhé zprávě mohu říci, že komise zde popisuje pozitiva a negativa možného užívání té značky produkt ostrovního zemědělství. Myslím si, že po tomto vyčerpávajícím úvodu by asi bylo nejlepší eh, vyslechnout si komisi, která nám řekne, o co vlastně jde. A pokud eh, mé poznámky jsou aktuální, tak to bude pan Elhart z komise. Vítám samozřejmě všechny ostatní zástupce komise a všechny hosty, kteří jsou dnes zde v místnosti. Takže prosím, pane Erharte, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho ho nejdříve eh, bych rád hovořil o eh, tom místním zemědělství a přímém prodeji. A poté v přímé návaznosti bude ta zpráva k těm produktům ostrovního zemědělství. Nařízení k řízení kvality eh, zemědělských produktů zavázalo komisi k tomu, aby Evropskému parlamentu předložila zprávu k otázce, zda je potřebné nové označování pro místní zemědělství a přímý prodej. Zda se má tady toto zavést, aby se podpořili místní výrobci na místních trzích. V dané zprávě mají být rovněž zohledněna kritéria toho, jaké možnosti máme snížit eh, emise CO2 a odpadní produkty zkrácením dodavatelského řetězce. Ale abychom si udělali kompletnější obrázek místního zemědělství a přímého prodeje, podnikla komise širokou škálu aktivit, na základě konzultací s členskými státy a jejich zástupci. Proběhly různé studie, semináře a tak podobně. E, vývoj přímého prodeje podle dat Eurostátu e, se mezi členskými státy liší. Co se týká spotřebitelů, z empirických studií vidíme široký zájem o nákup místně vyráběných potravin. Co se týká kritérií životního prostředí, tedy co se týká dopadů eh, přímého prodeje a místního zemědělství na životní prostředí, zde komise analyzovala celou řadu existujících studií a došla k závěru, že je potřeba provést ještě další výzkumnou práci, abychom si lépe udělali představu o, e, dodavatel, o vztazích dodavatelského řetězce, e, postojích spotřebitelů, nabídky a poptávky, snižování množství odpadů a tak dále. Studie ukazují, že kratší řetězce při prodeji potravin mají pozitivní dopady na životní prostředí, pokud fungují na místní úrovni, zabývají se, nebo soustředí se pouze na sezónní produkty, zajišťují eh, produkční metody šetrné k životnímu prostředí a mají za cíl nízkou uhlíkovou stopu. To znamená, že nemáme žádné přímé poznatky, že by přímý prodej a místní zemědělství obecně měly pozitivní dopad na životní prostředí. Oni ho tedy mají, ale pouze tehdy, když se splní ty podmínky, jak jsem je teď popsal. Komise pak eh, za další konzultovala celou řadu odborníků za účelem získání možností pro takovýto systém označování. Experti se shodli, že možný systém označování eh, pro výrobce by měl být volitelný, nikoli závazný, že certifikace a akreditace a podobné procesy e, nemají e, v tomto systému existovat, protože trvají velmi dlouho a jsou velmi drahé. A že musíme mít jasná kritéria výběru produktů, které do tohoto systému budou spadat. Experti, které komise konzultovala, jsou také toho názoru, že systém označování je smysluplný pouze tehdy, když je integrován s jinými prostředky, nebo je s nimi spojen, které mají eh, podporovat zemědělce při hledání alternativních eh, eh, ohnisek odbytu. A takovéto prostředky máme v oblasti rozvoje venkova. Máme různé poradenské systémy, investiční systémy, systémy na rozvoj podniků a obchodu a tak dále. Komise E, kromě toho samostatného systému označování zkoumala také a konzultovala s experty také možnost e, volitelného jakostního označení, které by mohlo představovat řešení v této oblasti. E, tato, tato fakultativní označování jakosti jsou novým systémem, který je napojen na nařízení o jakosti. Například se to týká pojmu produkt horských oblastí. Tam se to etablovalo. Podle studie dopadů, kterou komisi eh, pro tato kritéria jakosti aplikovala, by eh, takovýto nástroj byl smysluplný pro zemědělce, aby se ukázalo, v jakých podmínkách dané produkty vznikly a aby se zajistilo, že i tyto dodatečné aspekty budou při prodeji produktu zohledněny. E, sečteno a potvrženo, tedy výsledek, ke kterému komise došla ve své zprávě, je tedy, že jednak máme, existuje poptávka o skutečných produktech e, farem, které se mohou prodávat ve velmi krátkém e, dodavatelském procesu, řetězci a jejich jasné identifikaci. Mezi členskými státy dále existují velké rozdíly co do rozvoje přímého prodeje. Další rozvoj kratších dodavatelských řetězců se pojí s celou řadou výzev, e, která, které si vyžadují další řešení, například v, v oblasti označování. Na úrovni EU existuje celá řada nástrojů, které se však ne- neaplikují soudržným způsobem v současné době. E, jakákoliv nová e, zaváděná označování nebo etikety by neměly producenty dostatečně zatěžovat a naopak spotřebitelům by měly nabídnout dostatek jistoty při koupi produktu. E, komise pak svou zprávu uzavírá několika otázkami, otázkami k diskusi, které mají eh, usnadnit projednání této zprávy zde v parlamentu i v radě. První otázka je, zda ty jednotlivé nástroje, které už teď máme na úrovni EU na podporu místního zemědělství a přímého prodeje, zda jsou přiměřené. Druhá otázka je, Eh, poté, co různé zájmové skupiny identifikovaly eh, různá svá zájmová nařízení v EU, například v otázkách hygieny nebo v otázkách veřejných zakázek, zda tedy mohou tyto zájmové skupiny působit proti jakýmkoliv takovýmto eh, novým opatřením. Zde komise uvádí, že je potřeba zachovat si flexibilitu, přičemž určité penzum flexibility existuje již dnes, ale zatím není dostatečným způsobem využíváno. Teď je otázka, zda Evropský parlament a Rada budou sdílet přesvědčení komise v této věci, nebo zda na úrovni EU máme mít jednoznačnější pokyny pro eh, produkci v oblasti místního zemědělství a přímého prodeje. Další otázka. Na národní a místní úrovni již existují pravidla na podporu místního zemědělství a přímého prodeje a je otázka, zda tím pádem potřebujeme nové a specifické eh, regulace pro takovýto systém na úrovni EU, zda tento systém může být přidanou hodnotou pro spotřebitele, nebo zda by spotřebitele spíše odrazoval. Má být takovéto označení nějaký symbol, nebo má to být nějaké logo, nebo to má být zcela bez konkrétních prvků, nevíme. A nakonec otázka tato. jak připravit e, novou regulaci, která nebude dodatečně zatěžovat zemědělce a, a na, naopak spotřebitelům zajistí dostatečné garance. Tolik tedy z mé strany krátká prezentace zprávy komise týkající se místního zemědělství a přímého prodeje. A když dovolíte, teď bych hned navázal zprávou na téma produkt ostrovního zemědělství. K tomu tolik. I zde stál na začátku úkol ze strany Evropského parlamentu, tedy zda má vzniknout nový pojem produkt ostrovního zemědělství a zda má být tento pojem zaveden je potřeba zohlednit, že toto zadání konkrétně říká, že by se jednalo o nepovinný údaj o jakosti, nešlo by o nějaký všeobecně platný systém povinného označování jakosti. Dále e, komise měla přesně zhodnotit, do jaké míry je e, toto téma aktuální a do jaké míry by mělo být zahrnuto do přístupy 1. E, co se týká surových materiálů pocházejících z ostrovů a co se týká práce, která, pakliže se má jednat o produkt ostrovního hospodářství, musí být prováděna rovněž na ostrovních oblastech. Hned v úvodu své práce komise zjistila, že definice toho, co to je ostrov, se provádí rozdílně vždy podle účelu té definice, tedy i na úrovni EU máme různé definice toho, co to jsou ostrovy. Zpráva jako taková e, nedospěla žádného jednoznačného závěru. Jasně vidíme, že ostrovní hospodářství v Evropské unii se potýká s celou řadou strukturních problémů. A co se týká produktů, které komise přeskoumávala, vidíme, že zemědělské podniky na ostrovech v rámci Evropské unie se omezují do velké míry pouze na zahrádkářskou produkci a ostrovní zemědělství a to je jeden bod, který byl k přeskumu. E, ostrovní zemědělství vykazuje určité společné znaky, které částečně se vztahují k těm strukturálním problémům, nikoli k těm konkrétnostem produktů jako takových. To znamená, komisi se nepodařilo izolovat typické vlastnosti, typické ostrovní vlastnosti těch produktů, kterých se toto označení má týkat. Dále, zpráva vykazuje, že zde máme celou řadu produktů, které již jsou označeny nějakým odkazem na jejich ostrovní původ a jsou takto prodávány. E, ovšem ten generický pojem ostrov se používá jen velmi zřídka kdy. E, většinou se e, používá název konkrétního ostrovu nebo nějakého souostroví, protože podle názoru prodejce je toto pro prodej konečného produktu prospěšnější. Co se týká přidané hodnoty specifického označení EU produkt ostrovního zemědělství, zde jak si e, se objevuje otázka, jakou přidanou hodnotu takovéto označení má a ty názory se různí dost výrazně. Při prodeji e, svých produktů velká většina prodejců z ostrovů poukazuje na konkrétní původ produktu z daného ostrova a odkazuje se na jeden jedinečný ostrov. E, nemáme ani jeden případ značky nebo produktu, které, kde by se hovořilo jaksi o ostrovech celkově bez konkrétního určení. Horizontální označování, pakliže tento pojem chceme použít, se používají jenom pro malá souostroví, jako máme například ve Finsku nebo u pobřeží Dánska. Jinak se vždy jmenuje konkrétní ostrov a to svým řádným názvem. Komise dále skonstatovala, eh, že v některých případech si ostrovy vzájemně konkurují a že odkaz na konkrétní ostrov se používá zejména v případě konkrétního produktu, který se chce na trhu patřičným způsobem profilovat. Teď, co se týká argumentů pro a proti e, zavedení takovéhoto nepovinného údaje o jakosti produj, produkt ostrovního zemědělství. Zpráva e, uvádí následující body. Argument pro takovéto označení je, že takovéto nepovinné označení jakosti se pojí poměrně s malými náklady na zavedení a zprávu zejména co se týká zejména malých producentů na malých ostrovech a přesně pro tyto, eh, přesně pro tyto producenty by, bylo, eh, by byl tento systém nejzajímavější, protože často nemají dostatečnou administrativní kapacitu a možná by pro ně bylo zajímavější používat spíše označení regionální produkt nebo eh, nějaké podobné bod proti vytvoření tohoto nepovinného označení původu. Je to, že takovéto označení by mohlo znevýhodnit eh, producenty, kteří už eh, používají příslušná ustanovení o kvalitě, respektive se jimi řídí, a e, mohlo by je to tím pádem poškodit. E, používají totiž jiné iniciativy, jako například e, chráněná známka původu a tak dále. Dále komise poukazuje na to, že momentálně neexistuje žádné generické označení ostrovních produktů. A poukazujeme také na to, že pojem ostrov jako generický nemá podle názoru komise dostatečnou označovací sílu. Dále, většina ostrovních produktů velmi často se neprodává mezinárodně, ale v daném regionu, případně v daném členském státě. Tím pádem by asi bylo rozumnější provádět takovéto, takovéto nařízení spíše na úrovni členských států než na úrovni EU. A nakonec, paleta produktů, které by připadaly v úvahu e, u tohoto označení, vzhledem k tomu omezení i na suroviny z ostrovů, na zpracování na ostrovech a co se týká přílohy 1, tak těch produktů by asi bylo velmi, velmi málo. A nakonec e, strukturální problémy, se kterými se ostrovy potýkají, by eh, se možná dali řešit eh, prostřednictvím stávajících strukturně politických opatření než novou etiketou na produktech. Tolik tedy velmi stručná prezentace těch nejdůležitějších faktů a výsledků studií komise, co se týká zprávy o nepovinném údaji o jakosti produkt ostrovního zemědělství. Děkuji za pozornost. Bardzo dziękuję. Chciałbym Děkuji vám. Já bych chtěl říci, že se k nám připojilo několik skupin návštěvníků. Máme tady mladé zástupce zemědělců nebo budoucích zemědělců, takže vás tady vítáme. Nebyl jsem informován eh, odkud jsou, takže vám to nemohu říci. A budeme tedy pokračovat diskusí k prezentaci komise. A jako první. Tak, promiňte. Tak jsem se dozvěděla, že návštěvníci jsou z Itálie. Škoda, že tedy pan de Castro vás nemůže pozdravit sám. Oui, merci. Pan Andriu. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zástupci komise za prezentaci. Z toho, co tedy řekl, eh, já jsem úplně neporozuměl tomu eh, postupu, protože nejsem v parlamentu příliš dlouho a není mi tedy úplně jasný smysl této zprávy eh, pro nás jako pro výbor pro zemědělství. Nicméně bych chtěla říci, že opravdu ten návrh mi byl velice blízký. Před pár týdny jsem připravila zprávu z vlastního podnětu k otázce té územní značky a to je samozřejmě dosti podobné těm záležitostem, které tady byly eh, zmíněny. Ta terminologie je sice jiná, ale jedná se také tedy o, o označování eh, nějakého konkrétního území. Eh, jestliže ta má zpráva z vlastního podnětu znamenala tak velice rychlou reakci komise, pokud jde o tu otázku územního aspektu, tak to bych byl měl opravdu velikou radost. Tím spíš, že komise vyjadřovala určité výhrady ke zprávě, která uh, byla zde v tomto parlamentu již dříve diskutována. Ale skutečně ty otázky eh, jsou mi velice blízké, protože konečně se tady, eh, tady nadnáší otázka, která byla předmětem mé vlastní zprávy a Eh, to jsou ty eh, vlastně krátké řetězce, je to také otázka toho, jak zemědělství se prolíná celým územím a také to, že potřebujeme nějaký systémový přístup, jak vlastně propojit dynamické subjekty na určitém území, tak abychom mohli vytvořit skutečně přidanou hodnotu, která nemůže být přemístěna někam jinam a eh, zároveň se tedy zdůrazní ta výroba v blízké oblasti a také spotřeba v blízké oblasti, ať už se jedná o města, okolí měst nebo venkov. A také bych tady chtěla říci, že e, jsem plně k dispozici komisi. E, rád budu nadále spolupracovat na tomto tématu, protože se mi zdá důležité e, toto téma i v nadcházejících týdnech a v měsících v souvislosti s přípravami reform, protože je třeba, aby skutečně do budoucna se více bral v potaz eh, ta, ten aspekt eh, území, propojení vlastně obyvatelstva s daným územím. A to je téma, které určitě nemůže zůstávat eh, na okraji, je třeba zhodnocovat místní výrobky, je to ale složité téma a bude třeba, abychom se tomu tedy dále věnovali v dalších týdnech, měsících a letech. Bardzo dziękuję. Pan Děkuji vám. A nyní pan Jar. No, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl komisi poděkovat a chtěl bych také poděkovat za ten jaksi eh, tón přemýšlení, který v té zprávě komise máme. Komise konzultovala experty, pořádala slyšení a tak dále. A o to jde. Eh, musíme si eh, jasně říci, že přímý prodej je to velmi jednoduché, co se velmi složitě provádí, když to chcete dělat. Je potřeba zavést velmi citlivé mechanismy, používat subsidiaritu a nesnažit se dělat vše a nařizovat vše centrálně z Bruselu. Můj oblíbený příklad je z Německa, Ono to zní jednoduše, ale zlikvidovalo to celou řadu lidí. Eh, měli jsme hygienické předpisy pro jatky, což jsme sjednotili, to znělo logicky. Spotřebitel měl právo mít hygienicky porážená zvířata, že ano. Nicméně pak se to aplikovalo zejména i na malé jatky. V Německu do tehdy bývalo eh, běžné, že malá zvířata, já nevím, eh, ovce, telata, králíky a tak dále si každý porážel sám. Ale po vstoupení v platnost tohoto nařízení už to nešlo, ne každý si mohl dovolit tu investici do, těch, do, těch, do, te, do toho vybavení. A tím pádem teď už všichni kupují jenom od velkých jatek. To byl tedy jeden důsledek a druhý důsledek, ten byl snad ještě horší na venkově u nás bývalo běžné, že malí zemědělci si pěstovali zvířata, která si pak sami poráželi na vlastní spotřebu za určitých podmínek. Konec já bych řekl, co si jak porazíte, to si potom sníte, to není problém, ale ono už ani toto nejde. I jak si u e, malé, e, e, malé porážky někdo třeba vyklidí garáž a poráží to potom tam. Takže záměry byly dobré, ale implementace tak dobrá už nebyla. Proto si myslím, že je důležité, abychom i v této diskusi pokračovali. Pro mě je zejména důležité z hlediska spotřebitelů, abychom se podívali zejména na ten případ toho přímého prodeje. Ten přímý prodej musí garantovat spotřebitelům, že daný produkt je z daného regionu. A proto bych souhlasil i s těmi e, jednoduššími režimy, ale musí se zajistit, že to, co se říká, že se prodává, je také to, co je na pultě. Samozřejmě, když si chcete eh, kupovat eh, kořenovou zeleninu nebo, nebo Bůh ví co, ehm, tak eh, musíte vědět, že kupujete to, co se říká, že kupujete. Oni existují různé smíšené odrůdy, které vlastně přímo neodpovídají tomu, co se údajně eh, za co se údajně vydávají. Je to podobné jako u mletého masa. Bude v něm díl hovězího, díl vepřového a díl všeho možného, ale musíme to vědět, co v tom všechno je, že ano. Takže přímý prodej je moc hezké, ale je e, potřeba zajistit jednak, aby přímí prodejci se neudusili pod lavinou papíru a jednak, aby dělali to, co říkají, že dělají, to znamená, jinými slovy, že spotřebitel dostane to, co se mu slibuje. Takže proto je pro mne přímý prodej to velmi jednoduché, co se velmi těžko prosazuje do praxe. Chyba trochę z tym ubojem Děkuji vám. Skutečně eh, dělat si místo v garáži pro zvířata, to by asi bylo trochu moc. Máme tady také novináře eh, z Belgie, kteří se zabaví zemědělstvím. Je to zvláštní, vítáte je jako hosty, protože vlastně Belgie je jejich domovem. No ale přejdu dalším řečníkům. Pan Tarabela, prosím. Já jsem chtěl tedy ještě nejprve pozdravit ty hosty. Tak děkuji. Já navážu na to, co říkali kolegové Andriju a Jar. Je jasné, že ten návrh komise jde směrem, se kterým můžeme souhlasit. Je tady snaha podpořit krátký řetězec zpracování v zemědělském podniku. To samozřejmě nemůže dělat každý, je to něco jiného než samotná produkce, ale ti, kteří by to chtěli dělat, tak by v tom měli by být povzbuzeni. A možná eh, První věc, která mě napadá, je, že by se neměla zavádět pravidla, která často nejsou uspůsobena těm malovýrobcům a e, to je často problém evropských opatření. Když se podíváme na bezpečnost potravin a potravinového řetězce, ta pravidla nejsou vždy uspůsobená těm mladým a malým a je třeba zajistit flexibilitu. Takže první věc, kterou bych chtěl zdůraznit, pokud jde o nástroje, pokud jde o to, jak budeme s touto zprávou postupovat. Většinou um, máme návrhy směrnic, návrh nařízení nebo návrhy z vlastního podnětu, tak jak kolega Andriu to zpracoval před několika týdny. Takže mě by zajímalo, tady máme tedy prohlášení komise, které je zajímavé, je to několik stránek a jak, eh, co s tím bude dál do budoucna. Víme, že 25. května jsou volby, možná bude nový komisař pro zemědělství, ale když tohle pomineme, tak uh, jaké jsou úmysly eh, s dalším osudem této zprávy. To by určitě bylo zajímavé, i když víme, že rok 2014 je trochu specifický. Územní produkce, eh, tady bych eh, rád také věděl, jaké jsou úmysly komise s označováním. Protože to označování by nemělo klamat spotřebitele nebo ho uvádět v omyl. Když se podíváme na třeba původu, eh, řekněme, kuřat, tak vlastně ten eh, původ může být třeba místo posledního zpracování a to by nebylo dobré. Je třeba, aby bylo jasné skutečně, odkud to je, protože pokud by to eh, kuře bylo dovezeno z nějakého jiného světadílu a potom prostě v nějakém uh, Ehm, malém podniku by prostě jenom se nějak ochutilo, tak by se to nemělo označovat jako místní produkce. Teď máme totiž spoustu značek, e, třeba příklad e, e, Itálie, karapely, se přemístí, olivový olej karapely se přemístí do Španělska. Takže možná se to bude jmenovat eh, karapelitos, aby to bylo správnější. A určitě by nebylo dobré, aby ta územní výroba eh, byla prostě Eh, takto zbavena svého smyslu označením, které by neodpovídalo očekáváním spotřebitele. V případě, že on jde eh, do nějaké vesnice, tam do nějakého místního obchudku, tak je třeba, aby bylo jasné, že skutečně ta kuřata třeba byla odchována tím daným zemědělcem. Já to chci zdůraznit, protože tady jde o důvěru a víme, že regiony, které se eh, rozhodly pro vysoce kvalitní výrobu, třeba v oblasti mléka, eh, utrpěli méně v případě, že vlastně dochází k změnám cen a je to tedy významný potom příjem samozřejmě pro zemědělce. A je tedy třeba lépe zhodnotit tu místní výrobu, ale zároveň musíme hlídat, aby se nemohlo eh, lhát spotřebitelům, je třeba zajistit ochranu spotřebitelů, tak aby spotřebitelé skutečně měli důvěru v to budoucí označování. Takže mě by zajímalo, zda komise i tyto problémy označování již zvažovala. Mám eh, především eh, na mysli otázku původu, protože tady jsou veliké nejasnosti, eh, pokud jde i o základní potraviny nebo o něco, co se třeba připravuje z masa. Že tak rozwiązać, aby nebylo dodatkových občanů. Asi to řešení mělo být takové, aby eh, nespadla na zemědělce příliš zátěž. A poslední, pan Vojčechovský. Děkuji, pane předsedo. První věc, jak správně řekl pan Jár, je, že existuje problém týkající se místních jatek, kde restriktivní právo EU je vlastně vyřadilo z trhu. My to vidíme v široké míře v Polsku. Existují regiony, kde je třeba jet stovky kilometrů do nejbližších jatek, kam je možné vozit eh, dobytek. A myslím, že jsme o tom mluvili před rokem, když jsme hovořili o zprávě o přepravě zvířat, kde Evropský parlament eh, eh, zvolil omezení doby přepravy na 8 hodin. Ale to vyžaduje pro aby existovala místní síť jatek, protože cesta dobytka na dlouhé vzdálenosti vyvolává utrpení. A oprávněně to vyvolává protesty ochránců zvířat, ale je to také nákladné pro zemědělce, protože dostávají méně peněz za zvířata a nakonec tu cenu platí spotřebitel. Takže je třeba se tím ještě jednou zabývat a snad to změnit neznamená to porážet někde v garáži, ale místní jatka při dodržení určitých norem by měly být v sousedství eh, farmy. A to je vážný problém a je třeba ho řešit. A není k druhé otázce. Byrokracie a administrativní zátěž vyvolává takový problém, že nebude problém s označováním, či nebude co označovat v první řadě. A to platí pro polské udírny. Protože ty pozvolné změny, které nebyly projednány v Evropském parlamentu, ale vyplývá to z aktu přenesené působnosti, změnily se, změnily se normy pro uzení masa. A není možné to docílit v malých udírnách, v domácích udírnách. Měli jsme 15 takových malých udíren a od 1. září začne platit nová legislativa, bude třeba prostě zavřít krám, protože už není možné dodržovat normy a bude to nesmírně škodlivé pro místní výrobce. A zdá se mi, že předpisy EU jsou psány pod tlakem velkých eh, zemědělských výrobců, kteří vlastně ani neudí maso ale vlastně chemicky maso upravují, aby chutnalo jako uzené. A já jsem příslušnému komisaři tohleto předal a nedostal jsem zatím odpověď. Děkuji. Vyčerpali jsme seznam řečníků a po posledním jednání s zemědělci si dovolím se podělit o jednu úvahu s vámi. Problém, který byl uveden, je akutní a možnost porážky zvířat v blízkosti farmy je důležitý, protože to se promítá do prodeje na místě, který potom je také obtížný. Lidé dokonce o tom vtipkovali, že když půjdete nahon, tak můžete zastřelit zvíře. A my poskytujeme lepší podmínky k životu a porážce, také co se týče bolesti, podobně jako je tomu nahonu v lese. A snad bychom měli mít myslivce, kteří vlastně budou zvířata chytat, než je zastřelí. Takže ten problém je vážný bez ohledu na tyto aspekty. A krátký řetězec eh, mezi poptávkou a dodávkou je důležitý a to také zatraktivní ty produkty, protože zemědělci známí stejně spotřebitelé za ním chodí jednou, dvakrát týdně a osobně se znají. Ale samozřejmě potřebujeme určitou formu označení na výrobku. A já věřím, že se to nepromítne do příliš velké administrativní zátěže. Tolik jsem chtěl říct a nyní se těším na vyjádření komise. Máte slovo. Byly na vás otázky. Danke. Děkuji, pane předsedo. První otázka nebo první otázky eh, byly, co komise plánuje jako další krok. Eh, jak už bylo správně řečeno, jsme v podstatě na konci eh, legislativního období. Komise tyto dvě zprávy připravila a v obou e, případech vlastně máme taková dva, takové dva předpoklady. To znamená, že to téma jsme chtěli proskoumat, jak tedy ty místní zemědělství a přímý prodej, tak produkty ostrovního zemědělství a chtěli jsme k tomu vypracovat několik bodů jako dalších možností. Komise se aktivně zajímá o otázky ke zprávě o místním zemědělství a přímém prodeji a chceme je zodpovědět. Zejména otázku, do jaké míry ty stávající flexibility v rámci nástrojů pro hygienické předpisy v EU budou muset být i upraveny, nebo zda upraveny být i muset nebudou, protože e, objevily se některé velmi zajímavé zkušenosti, eh, kdy komise vidí, že na jednu stranu zejména v oblasti hygieny, máme na úrovni EU flexibilitu. Ovšem některé členské státy tuto flexibilitu Eh, tuto flexibilitu nevyužívají, zatímco jiné tady ano. A s tím souvisí eh, i to, že v některých členských státech je ten přímý prodej buď lepší nebo horší vždy podle eh, případu. A zde se nabízí například otázka, zda by tato pravidla pro flexibilitu, třeba v té oblasti hygieny, které už existují, zda by měly být změněny, pokud ano, tak jak. Eh, ještě dvě poznámky mi dovolte, eh, co se týká přípravných prací k těmto dvou zprávám. S tou skupinou odborníků, kterou jsme povolali, jsme poměrně detailně diskutovali o tom, jak by musel vypadat zemědělský produkt, který jde na přímý prodej, tedy jak by musel být definován, jak by musel být popsán, tak, aby pro spotřebitele to byl jaksi přesvědčivý produkt z farmy. Často jsme se ptali, co vlastně spotřebitel očekává, když před sebou vidí produkt, který je označen jako produkt přímo ze zemědělského podniku. Společně s experty eh, jsme se eh, tímto tématem zabývali a když jde například o maso, skonstatovali jsme, že to musí být zvířata, která žila na farmě a která byla a která e, jaksi na farmě byla chována. Eh, spotřebitelé neočekávají, že ta zvířata byla na farmě i poražena. Takže když by byla možnost využít nějaká místní, nějaké místní jatky, třeba ve vesnici nebo v oblasti, eh, tak to není problém. Bylo by možné tyto produkty prodávat jako produkty přímo od zemědělce. Máme poměrně konkrétní výsledky toho, jaký by byl ten koncept důvěryhodného a přímo prodávaného produktu. Dále, pakliže by nějaký pojem měl být zaveden pro konkrétní produkty, jako je tomu například tedy v případě toho horského produktu, což už jsou vlastně chráněné známky, pak jaký název by byl zde v tomto případě nejvhodnější? A zatím e, jsme se neschodli na žádném společném kandidátu, aby se tak řeklo, protože jsme zjistili, že v některých členských státech už e, existují velmi dobře fungující systémy přímo ze zemědělského podniku. A pak, že bychom měli vytvářet nějakou regulaci na úrovni EU a měli bychom definovat produkty s farem, vedlo by to mohlo by to vést ke konfliktům již s fungujícími systémy. A pak také pojem z francouzštiny fermier, eh, už je zaveden v evropské legislativě pro konkrétní produkty a jakékoliv nové nařízení k této věci opět i zde by mohlo vést ke konfliktům. Takže eh, když se podíváme na možnosti nějakého celoevropského označení. Byla by pak identifikace mm, takovéhoto produktu, ať už by to byl produkt z farmy nebo já nevím co, byla by to skutečná výzva. Ale bylo by to velmi důležité, protože ten pojem musí být jaksi chytlavý, aby se tak řeklo, musí být dostatečně vnitřně semanticky naplněn, musí být srozumitelný pro spotřebitele a nesmí být v konfliktu s již existujícími pravidly. tedy z pravidly, která máme v členských státech již v platnosti. Teď se komise vrátí k těmto otázkám. Samozřejmě budeme vděční za jakoukoliv zpětnou vazbu. Od dnešního dne nemáme v Evropské komisi zatím žádné další plány na zavádění jakýkoliv celoevropských značek označujících produkty spadající do přímého prodeje ani spadající do produktu ostrovního zemědělství. Obě oblasti komise pak přeskoumá podle obsahu reakcí, které k těmto dvou zprávám dostaneme. Děkuji vám. Děkuji vám za tuto zpětnou vazbu, takže pokud správně chápu, pak tedy čekáte na zpětnou vazbu a poznámky a až je dostanete, navrhnete další kroky. Chápu to správně, ano. Chápu správně, výborně. E, jinými slovy, se k tomuto tématu v budoucnu ještě budeme vracet. Žádné další otázky ani poznámky nejsou, to znamená, že tento bod můžeme uzavřít. Eh, dále vlastně zároveň uzavíráme celou tuto část eh, naší schůze a eh, následovat bude schůze koordinátorů v 17.30. Bude to až v 17.30, protože někteří koordinátoři nemohou přijít dříve. Všem vám děkuji, odročuji schůzi a rád ještě poznamenávám, že jsme vděční za tolik skvělých hostů. Výbor bude v zasedání pokračovat zítra v 9 hodin ráno. Co se týká schůze koordinátorů, opakuji, začínáme v 17.30 za 20 minut pouze koordinátoři. Děkuji a končím dnešní veřejnou schůzi.